možnosti jmenovat mm, poslance poslankyně do výboru a delegací, což bude při přílohou k našemu zápisu. A pokud nebudou mm, předloženy námitky do přijetí zápisu, tak této nominace budou považovány za odsouhlasené. Výbor Libe rozhodl, že zahájí interinstitucionální